Dobré ráno, dámy a pánové. Takže teď už máme i tlumočení. Zvažuji, že bych hovořil svým prvním cizím jazykem, tady spisovnou Němčinou. Protože má mateřština je bavorština, prosím pěkně. Nicméně můj první cizí jazyk je spisovná Němčina a já se o ní pokusím, abych to tlumočníkům o něco usnadnil. Takže srdečně vás všechny vítám. V první řadě Já jsem eh, členem Evropského parlamentu od 1. července 1994. Je tu někdo, kdo je tu déle? Zdá se, že asi nikdo, možná v parlamentu ano, ale zde ve výboru nikoliv. Tím pádem jsem eh, statutárním předsedou já a eh, zahajuji zasedání tohoto výboru pro, pro podvýboru pro daňové otázky. Rád bych vás upozornil na následující. Účelem našeho dnešního zasedání je pouze ustavit předsednictvo našeho výboru. To znamená, nejprve zvolíme předsedu a poté až čtyři místo předsedy podle článku 213 jednacího řádu Evropského parlamentu. Budeme postupovat takto. Nejprve zvolíme předsedu, jakmile eh, bude tento zvolen, eh, budu já ze své funkce uvolněn a předseda pak povede schůzi dál a poté pokročíme k volbě místo předsedů. Rád bych upozornil, že od frakcí eh, máme dva nahlášené eh, náhradníky, to víte, že u ustavujících schůzí se musí dát dopředu, dopředu vědět, je to za EPP paní Pětikainen a za GOE je to Jose Gušmao. Nikoho dalšího jsem nahlášeného nedostal. Tím pádem pouze tito dva náhradníci zde mohou být a mohou se účastnit jinak, prosím, pouze řádní členové výboru. Vítám také všechny, kteří jsou připojeni přes internet. Procedury znáte. Chcete-li si vzít slovo, prosím pěkně zmáčkněte si e, tlačítko zvednout ruku a poté budete napojeni na obrazovky zde v sále. Takže volba předsedy první řadě musíme ověřit, zda máme kvorum, zda jsme usnášení schopní k volbě předsedy, tím jinými slovy musí tady být čtvrtina přítomných poslanců. To je dokonce už i v sále, s připojenými poslanci je to bez problému, to znamená kvorum máme, jsme usnášení schopní. A tím pádem teď prosím o nominace na funkci předsedy našeho podvýboru. Pan Markeš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Frakce SAD má to potěšení nominovat Paula Tanga jako kandidáta na předsedu tohoto podvýboru. Děkuji vám. Takže Paul Tang je nominován. Máme další nominace. Zdá se, že se nikdo nehlásí ani u připojených. A poprosím tedy o aplaus, volíme Pavla Tanga aklamací. Das Herr Paul Tang zum Paul Tang je tímto zvolen předsedou eh, našeho podvýboru. My už jsme předem ověřili, že eh, odevzdal prohlášení o finančních zájmech, což je eh, naprostá formalita, takže je vše v pořádku. Já vám přeji mnoho úspěchů ve vaší práci Doufám, že vše poběží hladce a s radostí vám uvolňuji své křeslo. works. I was tak už to funguje. Já jsem byl instruován, uh, abych neseděl na stejné židli, no tak vidíte, no. Takže vidíte, v jakých zvláštních dobách aktuálně žijeme. V dobách jak zvláštních instrukcí. Takže, nebudu zdržovat dlouhými projevy, měli bychom asi pokračovat v práci. Jsem velice rád, že tento podvýbor eh, vzniknul a je mi velkou ctí, že mu mohu předsedat. Řekl bych, že jeho role bude naprosto zásadní. Evropský parlament už v posledním mandátu velice dobře spolupracoval eh, v mm, této otázce a mm, bylo to velice užitečné při tvorbě politiky. A to nejenom, prosím pěkně, v Bruselu s radou a komisí, ale i mimo Brusel. Takže si myslím, že je velice dobře, že teď máme podvýbor, který eh, je reprezentován takovou řadou národností. Naše, na, náš úkol není jenom diskutovat o těchto otázkách zde v parlamentu, ale i mimo něj. O tuto debatu bývá většinou velký zájem, já jsem velice optimistický a nemám nejmenších pochybností o tom, že v nadcházejících letech nastane otázka vyvážení veřejného sektoru vymysleli nějaké nějakého vyvážení výdajů a příjmů, což eh, možná bude znamenat, že budeme muset zvýšit nějaké daně nebo zavést nějaké jiné daně. Takže ta debata je zatím řízená otázkou spravedlnosti. Lidem to připadá nespravedlné, nespravedlivé. Někteří platí větší daně než jiní, někteří si mohou spíš dovolit daně než ostatní. A kromě toho je eh, ještě potřeba aby veřejný sektor byl co nejsilnější a měli jsme náležité možnosti volby. Takže já jsem optimistický, těším se na spolupráci s vámi. A doufejme, že eh, se teď budeme moci pustit do volby prvního místo předsedy. Poprosím o nominace kandidátů. Ehm, možná Otmar by to mohl vzít. A, Lidia se hlásí. Lidia Pereira. Už o vás víme, už o vás víme. Dobrý den, Pole, dobré ráno, blahopřeji k volbě. Navrhuji Markuse Ferbera na post prvního místo předsedy tohoto podvýboru. Tak eh, Markus Ferber se zdá, že si myslí, že to je dobrý nápad. E, jsou další nominace, prosím pěkně? Zdá se, že ne. Tím pádem je Markus Ferber zvolen aklamačně. Marcus. Blahopřejeme Markusy. Samozřejmě to, co se změnilo, je to, že tě nemohu požádat, aby ses ke mně připojil tady na tribuně, ale řekl bych, že až budou eh, nominováni všichni předsedové a místopředsedové, tak jak to přísluší, tak se vyfotíme samozřejmě s příslušnou distancí mezi sebou. Markus Ferber řádně odevzdal prohlášení o finančních zájmech a eh, prohlášení o kodexu chování, je řádným členem tohoto výboru, tím pádem vyhověl všem požadavkům a je všech v pořádku. Teď volba druhého místo předsedy. Prosím o nominace na druhého místo předsedu. Jill. Vážený pane předsedo, gratuluji k zvolení. Já bych chtěl eh, prezentovat kandidáta Martina Novočka za Renew. Martin Hlaváček. Nějaký další kandidát? Takže Martin Hlaváček je zvolen druhým místo předsedou. Gratuluji. Eh, pan Hlaváček také odevzdal prohlášení o finančních eh, zájmech a tím splnil všechny podmínky. Budeme eh, pokračovat. Sven se hlásí dálky. Máte slovo, Svene? obviously. Peter Hansen jako třetí místo předseda. So when we had for a moment it was sort of a video that was brought omlouváme se, měli jsme tady trošičku sekundu spoždění s eh, tím přenosem, ale pochopili jsme to. Paní Petr Hansen je třetí míst, eh, kandidátkou na třetího eh, místo předsedu, no, místo předsedající. Někdo další ne, takže aklamací gratuluji. Paní Hans, Petr Hansen také odevzdala eh, vláštní finanční zájem na kodex eh, chování a je mm, tedy plnou členkou, tudíž eh, je volitelná. Vítejte tedy a Pak tady máme ještě jeden post. to je čtvrtý místo předseda. Lídia. Chtěl bych navrhnout Otomara Karase jako čtvrtého místo předsedu. Někdo další chce nominovat kandidáta? že aklamací gratulujeme. Byla odevzdána um, deklarace finančních zájmů a kodex chování, takže uh, gratulujeme Otomarovi. Výborně, takže tím jsme skončili. Eh, ustavující schůze tohoto výboru. Byla to tedy dlouhá diskuse to minulý rok a eh, já si myslím, že to je skutečně příležitost k oslavě. Tento pocit mám od vás všech a myslím, že skutečně chceme pracovat na tomto důležitém tématu společně. Já se těším na eh, další spolupráci. Takže ať je to příjemné a parlament skutečně, tento práce toho podvýboru a parlament skutečně se stane lídrem v oblasti eh, daní. Tímto přerušuji schůzi na pět minut a budeme pokračovat schůzí koordinátorů. To bude in kamera, eh, bude omezený překlad, takže ti, kdo nemají tedy Eh, účast na schůzi i kamera, tak ať opustí místnost nebo se digitálně odhlásí. A tlumočení je francouzština, němčina, jako Hochdeutsch verze, čeština, polština,